Herzlichen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane prezidente. Mm, to byl apel, mm, který doufám naši, najde naši podporu. My toto mm, pořádáme společně s delegací pro vztahy e, zemí Anské společenství, proto tady vítám především i jeho předsedu Grandes Pasquala, a který si vezme teď krátce slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Kolumbijské republiky, zdravím také pana velvyslance a pana ministra zahraničí. Pro mě je nejen osobní ctí, jak velmi dobře řekl také předseda našeho výboru, je to pro mě ctí i jako předsedy antské delegace. Nebudu opakovat aspekty, které určitě zazní. Bude se to týkat vícestranných dohod. Já bych chtěl velmi stručně zdůraznit to, co jsou podle mě aspekty této Santosovy Kolumbie. Podle mě musíme požadovat aby byl zohledněn ten zvláštní protagonismus tohoto parlamentu, pokud jde o ukončení vízové povinnosti pro Kolumbii. 29. října Evropská komise schválila zprávu, kde se pozitivně hodnotilo splnění všech odpovídajících požadavků. Je tam analýza lidských práv, analýza ekonomiky, běhu věcí, občanství. Dovolte, pane prezidente, abych řekl, že požaduji, aby byl uznán protagonismus tohoto parlamentu, protože právě my jsme dali impuls tomuto rychlému procesu, který rychle po debatě v komisi a v radě půjde vpřed a my doufáme, že v prvním čtvrtletí roku 2015 dospějeme k dohodě a že to začne platit ve druhém čtvrtletí roku 2015. Já si myslím, že toto Upuštění od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty v šengenském prostoru, to je velmi důležité pro Kolumbii i pro Peru. Chtěl bych se ještě zmínit o aspektech, eh, které podle mě charakterizují to, čemu říkám Santosova Kolumbie. Udržitelný rozvoj, který umožnil také zahraniční investice, dal vzniknout nové střední třídě, která přináší záruku prosperity a bezpečnosti. Bezpečnost obecně je velmi důležitá, protože Dříve to byla země, kterou charakterizovalo násilí a nebezpečí, teď je to země bezpečná a podnikání v Kolumbii je bezpečné. To je aspekt, který je zcela zásadní. A třetí otázka by byla kvalita demokracie a dodržování institucionálnosti lidských práv. Ve vaší zemi neexistuje beztrestnost. To je velmi důležité, protože v tomto mírovém procesu není se vůbec nepočítá s beztrestností, počítá se s dialogem, který bude mít dopad. Ano, pane prezidente, budu velmi stručný. A konečně mírový proces. Pan prezident říkal, že chce vyměnit kulky za hlasy a že chce koku vyměnit za legální plodiny. To je zcela zásadní v tomto mírovém procesu. Vy jste se vydal cestou míru a dialogu. A já si myslím, že to, pane prezidente, je zcela příkladným vzorovým modelem, který musí být referencí. Tato nová Kolumbie musí být referencí pro všechny. Referencí růstu ekonomického i sociálního, dialogu bez beztrestnosti a dodržování lidských práv. Jiným lidem se třeba líbí jiné modely, ale já si myslím, že toto je referenční model, který se mi líbí ze všech nejvíc. Děkuji. Eh, no Pane předsedo, já budu dále pokračovat. Slovo má pan Lange, který je předsedou Mezinárodního výboru, s pravodajem výboru INTA. Pane Lange, máte slovo. Ja, danke schön. Herr Děkuji, pane prezidente. Ehm, jsem rád, že se s vámi eh, znovu setkávám, když jsme měli příležitost v Kolumbii eh, jednat o obchodní dohodě jako předseda obchodního Eh, výboru pro obchod a jako zpravodaj pro tuto dohodu. Eh, mm, samozřejmě bylo dobré, že jsme měli možnost se dohodnout o principech této dohody, což samozřejmě znamená růst pro Kolumbii a v tom směru eh, se to také potvrdilo od roku 2012. Za druhé jsme se dohodli, že k té dohodě je bude ještě roadmap eh, ke zlepšení udržitelnosti a já vítám, že jsme se dohodli na tomto procesu, že skutečně konkrétní kroky ke stabilizaci ehm, tohoto procesu byly dohodnuty a já jsem byl eh, v březnu v Kolumbii a velice vítám, že jsme Eh, otevřeně mohli diskutovat o tom, co jde dobře, ale co, a také o tom, co nejde tak dobře. A eh, tom, že to není konec procesu, ale začátek procesu, eh, jak se dále, rozví, jak dále rozvíjet především otázku e, zabezpečení práv pracujících. Tom samozřejmě mírový proces hraje rozhodující roli. Vy jste zmínil některé studie, Eh, pomocí toho mírového procesu dohoda o obchodu eh, má eh, větší dopad a kromě toho tím může ve vaší zemi být ještě větší růst. Ta dohoda o obchodu je kousek nebo přispění k stabilizaci, k rozvíjení ekonomických vztahů. V tom smyslu doufám, že budeme dále spolupracovat na to, této formě dialogu. Jsem pevně přesvědčen, že tento mírový proces je významný stavební kámen pro dobrou budoucnost vaší země. Já tady mám publikaci eh, Dace Eberta, která často vnímá kritický vývoj v vaší zemi. Nadpis je Kolumbie se rozhoduje pro mír. Uh, to je důležité poselství, které um, tento proces vlastně podporuje v široké alianci, aby se to nevrátilo zpátky a myslím, že výbor pro obchod je k tomuto připraven. Děkuji vám. Děkuji, máme tady ještě 15 přihlášek do diskuze, takže prosím velice stručně abychom mm, dostihli. Ještě jedno sdělení. Právě jsem mi zavolala mm, vysoká představka Morgaríny, která sdělila, že eh, jmenovala k té otázce Kosovo eh, nezávislého vyšetřovatele. Eh, Milan no, má slovo za EPP. Děkuji. Koordinátor EPP zde není, takže se vyslovím i jeho jménem. Vítejte, děkuji za to, že jste přišel. Je to pro nás velká čest a pro mě je to symbol privilegovaných vztahů, které máme. My, instituce Evropské unie a Kolumbijská republika. Já si myslím, že to, že jste tady, je také vyjádřením určitých díků tomuto parlamentu který jsme, za to, jakou roli jsme sehráli při intenzifikaci našich vztahů. Také prostřednictvím té vícestrané dohody tento parlament sehrál rozhodující roli při ratifikaci a konečném schválení této dohody, která byla svého času kontroverzní a právě dnes velmi přispívá k oživení obchodní výměny. Při aktualizaci kooperace, bilaterální kooperace Evropské unie a Kolumbii jsme také velmi přispěli, máme klauzuly phasing out a budeme mít také nástroje pro spolupráci do budoucna. To také díky roli parlamentu a také díky parlamentu jsme sehráli velmi důležitou roli, jak říkal Luis de Grandes, když jsme podporovali Zrušení víz pro Kolumbii. Doufám, že to bude velmi brzy. Pane prezidente, vy jste provedl důležité reformy. Kolumbie se díky vám stala jednou eh, z prvních zemí, pokud je hospodářský rozvoj, nízká inflace, nejnižší v Latinské Americe, nízká nezaměstnanost. Snažíte se také vykořenit extrémní chudobu. Čísla, která svědčí o hospodářském rozvoji v uplynulých dvou letech, jsou zcela bezprecedentní. Je to velmi ambiciozní proces, chcete dosáhnout vnitřního míru. Já doufám, že Evropské instituce i tento parlament vám bude moci pomáhat také finančně při vyvrcholení vašeho úsilí a já bych byl rád, kdybyste nám něco řekl, co od nás očekáváte, co očekáváte od evropských institucí, od Evropského parlamentu, od výboru zahraničních věcí v tomto mírovém procesu. A na závěr se chci zmínit o jednom tématu. Kolumbie je velmi aktivní v Tichomorské alianci. To je podobný integrační proces eh, v Latinské Americe, který se podobá tedy evropské integraci. Jak to vypadá v současné době? To je vše. Děkuji. Um, nyní slovo kolega Howard, velice stručně, prosím. Um, já mm, velice vítám vaši přítomnost, pane prezidente, a doufám, že dnešní schůzka mm, mm, pomůže Evropské unii sehrávat aktivnější roli v mírovém procesu vaší země, který bude inkluzivní a doufejme úspěšný. E, přes všechny překážky mírového procesu v Kolumbii e, se chci zeptat, zda mm, mnoho kolegů z mé zemi podporuje podporuje? Existuje možnost bilaterálního příměří v Kolumbii? A zvažujete tento návrh? Co řeknete Evropskému parlamentu o této možnosti, která by mohla být takovou předzvěstí trvalého míru? Vy jste také obhajoval práva obětí, to vítám. I, ovšem OSN v Bogotě informovali, že delegace obětí um, řekali, že i oni sami byli předmětem hrozeb smrti, výhružek vyhružováním smrti. Uh, jak vypadá vaše schopnost zajistit, aby se skupiny obětí nejenom prezentovaly v Havaně, ale byly také součástí mírových jednání, aby restituce obětí byly nejenom vyslyšeny, ale byly integrální součástí dohady. Co můžete tedy říct eh, k ochraně zástupců obětí, kteří již jsou eh, cílem výhružek smrti? K bezpečnosti vysoký komisař OSN pro lidská práva řekl, že Eh, minulý rok byl nejnásilnější za deset let eh, zabiti aktivisté vlastně lidských práv. OSN tvrdí, že beztrestnost eh, porušování lidských práv je stále 95%. Vy sám osobně jste byl obětí nelegálního zasažení do osobní komunikace z vlastních ozbrojených složek. Um, jak vypadá eh, rozpočet na ochranu, eh, proč je rozpočet na obranu, na bezpečnost těchto osob hm, seškrtáno 50%. A řeknete nám, jaká je vazba mezi úspěšným mírovým procesem, nejenom restituci obětí, ale plnou odpovědností za minulá porušování lidských práv. Děkujeme za vaši návštěvu, přejeme hodně úspěchu ve vašem mírovém procesu. Nyní dvě minuty eh, jsem říkal koordinátorům, pak jednu minutu pan Charles Tenok. Děkuji, pane předsedo. Vřele vítám pana prezidenta jménem skupiny EKR. Byl jste červenci zvolen po druhé prezidentem Kolumbie a já si pořád ještě dobře vzpomínám na svou návštěvu ve vašem paláci, kde jsem doprovázal delegaci, kdy jsme se hodně zasazovali o dohodu o volném obchodu mezi Kolumbií, Peru a EU. A ta dohoda byla přijata velkou většinou a ukázalo se, že je velice úspěšná. Já jsem velkým přítelem Kolumbie a především obdivuji práci vašeho předchůdce, prezidenta Uribeho v kampani, aby vojensky porazil tehdejšího ministra obrany Farka a současně, aby omezil korupci a trestnou činnost a dosáhl toho, co mnozí považovali za nemožné, což byl takový malý ekonomický zázrak ve vaší zemi rozpolcené válkou, přestože byla i tehdy nádherná. A mám velkou radost z toho, že růst se už přibližuje 5%, dokonce jste předstihli sousední Peru a za to si zasloužíte velké blahopřání. A zejména vítám skutečnost, že ten desetiletí dlouhý konflikt s Farkem se už zřejmě blíží ke konci. A chci poděkovat i vám za to, že jste zprostředkoval tento mírový proces a skutečně doufám, že tento mír přinese trvalou ekonomickou dividendu vaší nádherné zemi. A mám ještě dvě konkrétní otázky. Za prvé, vzhledem k tomu, že už se blíží zřejmě mír, jak to vypadá s Venezuelou? Víme, že za prezidenta Madura je to horší než za Čáveze. Ty vztahy s vašimi sousedy prodělávají různé výkyvy. Některé věci se urovnaly, některé věci se vylepšily v porovnání s tím, jak to bylo dřív. A rozhodně, pokud je o obchod s drogami, v naší zemi teď probíhá velká debata i v jiných zemích Evropské unie o tom, jestli drogová liberalizace, a jenom o měkké drogy, kanabis, je tou správnou cestou. Vy, pane prezidente, jste progresivní. Co si myslíte o tom, že by se upravil nebo dokonce zrušil drogový zá, zákaz? Thank you, Mr. President. Děkuji, pane prezidente. Je mi velkou ctí, pane prezidente Santosi, opět se s vámi vidět po více než roce. Skupina liberálů z parlamentu vás byla navštívit a spousta věcí na nás udělala velký dojem. Environmentální politika, sociální politika s rodinnými kouči a samozřejmě mírová jednání. Pane prezidente, můžete nám trošku osvětlit, jak mohou tato mírová jednání vést ke strukturálnímu míru? Vy říkáte, že jste odhodlaný toho dosáhnout, ale jsou ještě další politické strany, další skupiny. Jak dosáhnout míru strukturálního míru pro celý národ ve vztahu k teroristickým organizacím. Mnohokrát děkuji a přeji vám v tomto ohledu spoustu úspěchů. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Santosi, děkuji vám za to, že jste si přišel poslechnout naše slova. My máme velkou naději, že tato vaše cesta, která byla zahájena v Havaně, bude úspěšně dokončen, ale budu upřímný, mám velké obavy, protože dobře známe historii vaší země. Třeba ta patriotická unie, to byla genocida, vražda pěti tisíc osob. Takže nás trápí ty vraždy obhájců lidských práv a v minulém roce přes 2000 a letos 45, takže je to první země, pokud jde o vraždy odborářů. A Ministerstvo vnitra omezuje schémata ochrany. Reforma justice, ta nás taky trochu trápí. I přes eh, doporučení zpravodajů OSN to jde vojenskou cestou. V centru musí být eh, oběti. A je třeba také ukončit eh, násilí paramilitaristických jednotek. Evropská unie vás musí podporovat, ale musí to být podmíněno dodržováním lidských práv a je třeba také skoncovat eh, se strukturálními příčinami tohoto konfliktu. Ekonomicky je třeba podpořit eh, oběti a pomoci jim, aby zůstali ve svých eh, venkovských územích. Další dvě otázky na závěr. Jaká opatření přijmete proti systematické špionáži ze strany kolumbijských tajných služeb účastníků mírových jednání a také novinářů. Za druhé, nemyslíte si, že je trochu proti smyslem vést rozhovory s FARC a s tou druhou organizací armádou národního osvobození. Obě dvě organizace jsou na seznamu teroristických organizací Evropské unie. Nemyslíte si, že by bylo na čase nad tím skoncovat v zájmu míru? Děkuji. Ah. Sí, presidente. Ano, pane předsedo, děkuji za to, že jste dnes přišel. Já vám za to moc děkuji. Rád bych se vás zeptal na jednu věc, která zde už zazněla. Vy jste se o tom nezmínil a to jsou výsledky. Rok po zavedení dohody o volném obchodu. Nevím, jestli jste o tom hovořil i s dalšími partnery tady v Bruselu. My se na to nedíváme úplně pozitivně, máme pocit, že v této chvíli dohoda o volném obchodu nemá dopad na populaci, nepřinesla žádné zlepšení, například pro produkce kávy, kteří jsou i nadále v obtížné situaci. A po roce platnosti máme pořád ještě černé peníze z organizovaného zločinu, ty pořád ještě narůstají. Nepřineslo to lepší výsledky pro kolumbijskou národní, nebo tedy státní pokladnu, protože nadnárodní společnosti se pořád vyhýbají placení daní. Chybí zde mechanizmy finančního dohledu a boje proti daňovým únikům. Mám tedy velmi konkrétní otázku, pane prezidente. Hodnotili už jste výsledky této dohody o volném obchodu s Evropskou unii a zahájili jste dialog, abyste zjistili, jak zlepšit některé z těch věcí, které jsem zde uvedl. Děkuji. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Začal bych odpovědí panu Jánovi na jeho otázku, co očekává Kolumbie od Evropy. A také o Tichomorské alianci. My očekáváme na jedné straně a má návštěva do Evropy se tím také řídí, očekáváme politickou podporu ve chvíli, kdy budeme muset přijímat ta obtížná rozhodnutí protože ta zřejmě neuspokojí všechny. Zřejmě neuspokojí tak úplně nikoho. Ale dobré dohody jsou ty, kdy v podstatě se dospěje k dohodě a všichni jsou tak trošku nespokojení. A právě to se asi stane, protože musíme smířit mezinárodní společenství, očekávání těch, kteří například vidí, že ten náš případ je takovým precedencem a budou eh, chtít eh, aby se uplatňovala justice, to je zase v rozporu s těmi, kteří říkají, že justice nebo spravedlnost nemůže být překážkou míru, takže musíme najít nějakou střední cestu, takže zřejmě nebude úplně spokojen nikdo, ale pokud dosáhneme míru, tak to bude to nejdůležitější a právě tam potřebujeme politickou podporu. Pokud jde o specifickou podporu, tak eh, Připravujeme celou řadu projektů v regionech, které byly zničeny a zdevastovány konfliktem. Projekty nahrazení nelegálních plodin legálními, projekty na přeškolení účastníků gerily na hlídače lesa, místo toho, aby unášeli lidi, tak eh, bylo by lepší, kdyby třeba pracovali na ochraně tropického lesa, aby, řekl bych, v uvozovkách unášeli uhlík. Takže zde v této oblasti je pomoc EU velmi důležitá, pokud jde o Tichoborskou alianci. Tak jsem velmi rád, že mohu dnes říci, že proces integrace v Latinské Americe, že tento proces latinskoamerické integrace je nejúspěšnější v celé latinskoamerické historii. Vznikl na základě konverzace, kterou jsme vedli s prezidentem Peru, s tehdejším prezidentem Peru Alanem Garciou a on se okamžitě natchnul pro tuto myšlenku také prezident Mexika, prezident Chile a okamžitě jsme z toho udělali praktický, realistický proces bez nějaké velké byrokracie. Nemáme instituce, které by byly správci Tichomorské aliance, ale přijali jsme konkrétní rozhodnutí, která prohloubila integraci mezi čtyřmi zeměmi, které mají nejlepší ekonomické výsledky v celé Latinské Americe. Je to trh, který je větší než Brazílie. My nechceme konkurovat Brazílii, nechceme být konkurenci nikomu. Máme příjem na hlavu, který je vyšší než v Brazílii a chceme prohloubit, stejně jako vy tady v Evropě, naše integraci, abychom byli silnější, protože zde také platí, že v jednotě je síla. Chceme navázat specifické vztahy s Evropou. Mnohé evropské státy už jsou pozorovateli a už jsou na seznamu pozorovatelů. Máme 29 eh, zemí se statutem pozorovatele a tyto pozorovatele vidí tento proces jako úspěšný. Pane Hojte, příměří. <coughs> Musím vám zcela upřímně říci, že příměří není kvůli mě. Já jsem stanovil jako podmínku už od začátku jednání, že nebudeme mít příměří do konce procesu, až na konci nastane příměří. Proč? Proč jsem to udělal? Z následujících důvodů. Za prvé, protože zkušenost nám ukázala, že v tak složité geografii, jakou má Kolumbie, Příměří vede k tomu, že se určité velmi vysoké procento sil soustředí na zprávu toho příměří. Proč bylo porušeno tady, proč bylo porušeno tamhle. Především v případě, kdy ta druhá skupina, Armáda národního osvobození, není součástí celého procesu. Za druhé, zkušenost nám také ukázala, že FARC, revoluční ozbrojené síly Kolumbie, jsou velmi silné v tom, aby využili příměří k tomu, aby se politicky a vojensky posílili. Za třetí, protože je to, řekl bych, taková zvrácená pobídka, protože FARC by byli ozbrojeni a vedli by konverzaci bez jakéhokoliv vojenského tlaku. Já jsem předem věděl, že to bude politicky pro mě velmi drahé a bylo to velmi drahé toto rozhodnutí. Protože je velmi obtížné vysvětlit lidem, že já hovořím v Havaně o míru a v Kolumbii dál trvá válka. Ale já nemám žádné pochybnosti o tom, že je to nejkratší cesta k tomu, aby byl tento konflikt ukončen. A to právě chci. Chci ukončit ten konflikt co nejdříve. Nechci to prodlužovat do nekonečna. Očkodnění obětí. Vyvíjíme opravdu nadlidské úsilí, abychom očkodnili oběti. Jak už jsem říkal, Máme 470 tisíc obětí, které už byly očkodněny, ale celkem jich máme více než 6 milionů. Daňové náklady byly opravdu obrovské. Je to první země v historii, která začíná očkodňovat oběti ještě předtím, než byl ukončen konflikt. Toto očkodnění musí být v každém případě symbolické, protože já se vás ptám, pane Hauvite, kolik stojí dcera? Kolik stojí otec nebo matka? to není možné vyčíslit, není možné vás za tu bolest, kterou vám válka způsobila, takže proto to očkodnění musí být symbolické. A my se učíme a Harvardská univerzita vydala studii, kde se říká, že kolumbijský proces se pustil do procesu očkodnění obětí, který nemá v historii obdoby. Obecně v takových konfliktech, jako je ten náš, se očkodní 1% populace. A my budeme muset očkodnit 14% naší populace. To je obrovské úsilí, my jej vyvíjíme a budeme jej vyvíjet i nadále. Chceme, aby se oběti přímo účastnili jednání. Hm, vy mi řeknete, jak můžu přivést 6 milionů obětí do Havany. No, to by bylo skvělé, ale to samozřejmě fyzicky nemožné. Proto jsme rozhodli, že nestraní aktéři, nebo alespoň aktéři, kteří se těší důvěře obou stran, to znamená církev a Národní veřejná univerzita a OSN, že vyberou zástupce obětí protože není možné, aby tam byly všechny oběti, to je fyzicky nemožné. Ale myslím si, že tam byly vysláni zástupci celého společenství a právě o to nám šlo. Lidská práva. Věřte mi, pane Hovité, vážení poslanci, Kolumbie udělala velký pokrok v naší politice ochrany a dodržování lidských práv. Naše ústava poskytuje jedny z největších záruk na světě. Vyvíjíme úsilí na všech frontách, obrovské úsilí. Už jsme byli staženi z toho černého seznamu, jak jsem říkal, celé řady mezinárodních organizací. Neznamená to, že by naše země byla rájem v této chvíli, to ne. I nadále se porušují lidská práva, dochází k vraždám odborářů, bojovníků za lidská práva, ale je jich čím dál méně. A nikdo vám nemůže říci, že toto je státní politika. Prostě máme zde násilné skupiny, paramilitaristické jednotky, které prostě dělají to své v určitých sektorech, to je pravda, ale my je pronásledujeme. Stát a vláda je pronásleduje zcela nelítostně. Samozřejmě, vražda jediného odboráře už je pro mě nepřijatelná, už je to pro mě moc. A někdo se mě ptal, proč eh, jsme snížili náklady na ochranu lidských práv, na ochranu bojovníků za lidská práva a některých odborářů. Má odpověď je velmi jasná. My jsme celé řadě jiných politických sektorů omezili podporu. Oni také vyžadují ochranu, stejně jako odboráři a bojovníci za lidská práva. Právě těm jsme snížili tyto náklady nejméně, nicméně byla to příliš drahá záležitost, já nevím, kolik tisíců lidí mají, má ozbrojené nebo tedy obrněné vozy a všude možně. A to bylo opravdu velmi, velmi náročné, finančně náročné, takže jsme snížili finanční výdaje na tuto ochranu, ale poskytujeme ochranu, nebo snažíme se poskytovat ochranu těm, kteří ji potřebují. Pane Tanoku, děkuji vám za vaše otázky. Protidrogová politika. Já jsem před několika lety zhruba třemi lety, už jsem byl prezidentem, republiky jsem navrhl, aby se svět díval na řešení drogové problematiky z jiného úhlu pohledu. Moderně. Kolumbie byla zemí, a proto hovořím s určitou morální autoritou, skromnou stranou, jako Kolumbiec, byla zemí, která zaplatila největší cenu z celého světa v této válce proti drogám, která byla před 40 lety vyhlášena na půdě OSN. Ztratili jsme naše nejlepší lídry, naše nejlepší novináře, naše nejlepší policisty, naše nejlepší soudce. Podařilo se nám rozbít ty silné kartely v Medellínu a v Kali, které byly vzdanlivě neporazitelné. Bylo prolito mnoho krve, podařilo se nám omezit oblast, kde se pěstuje koka. Ale někdy se zdálo, jakože šlapeme na statickém kole. Díváte se doleva, doprava a jste pořád na stejném místě, protože tady v Bruselu pořád konzumují kokain. V Londýně, v New Yorku, v Miami a v Bogotě se pořád konzumuje kokain. Takže tato válka proti drogám, která byla vyhlášena před 40 lety na půdě OSN, tu jsme nevyhráli. A já musím říci, že si musíme uvědomit, co děláme špatně a co můžeme dělat jinak. Proto jsem na summitu celoamerickém podporoval diskusy. Naštěstí poprvé Spojené státy a Kanada tuto diskuzi přijali. A dnes se diskutuje o tomto tématu která se v roce 2016 přenese na půdu OSN. Jaké originální nové přístupy bychom mohli zaujmout na celosvětové úrovni, protože žádná země sama o sobě není schopna tento problém vyřešit. Jakákoliv jednostranná akce je odsouzena určitým způsobem k zániku. Není možné například v Kolumbii, abych já řekl nějakému venkovanovi někde ve ztracené části Kolumbie, že ho zavřu do vězení, protože pěstuje marihuanu, když v Kolorádu je možné a legální si marihuanu kupovat. Takže je to jasný rozpor. A proto já jsem navrhl, abychom na celosvětové úrovni zrevidovali tento problém, který bohužel přetrvává a někde dokonce roste. Venezuela. Mé vztahy s Venezuelou a okolními zeměmi. Já jsem přijal něco, co Evropa také velmi dobře zná. Je to takzvaná realpolitik. Já s celou řadou sousedů mám velmi odlišný názor, odlišné přístupy, odlišné modely rozvoje, ale jsem pevně přesvědčen, že mít dobré vztahy míře možností se všemi zeměmi světa. Že to je velmi důležité. Musíme respektovat rozdíly a řešit je diplomatickou cestou a ne nějakými urážkami ve sdělovacích prostředcích, což se stávalo v minulosti. Já jsem byl veřejným nepřítelem s prezidentem Chávezem, dlouholetým, ale když jsem se stal prezidentem, tak jsem si uvědomil, že to nemá žádný smysl. I přes ty rozdíly, které jsme vždycky měli, prostě vynaložili jsme úsilí na to, abychom měli srdečné vztahy. A já si myslím, že to bylo ku prospěchu Kolumbie i Venezuely i celého regionu. A musím uznat, že Chávez byl velmi důležitý na začátku tohoto mírového procesu. A to musím uznat a musím mu za to být vděčný. Pan Van Balen. Jak dosáhneme toho, aby ten mír byl strukturální? Některé skupiny mají jistým, jistým způsobem tedy politické uznání, a to je FARC a Armáda národního osvobození. A pak jsou zde ty kriminalistické bandy, paramilitaristické jednotky. S nimi není možné vést dialog, politický dialog. A my jsme byli velmi efektivní v boji proti nim, bojovali jsme proti nim, rozdrobili jsme je, rozehnali jsme je a buďte si jist, že je porazíme. Jsme na dobré cestě. Je možné že tam zůstanou určité zbytky, ale potom budeme mít veškerou energii a veškeré zdroje, které budou zaměřeny na to, abychom rozbili tyto zločinecké bandy, které se věnují obchodu s drogami nebo nelegální těžbě. Ale ta obchodní značka FARC nebo ELN, tedy Armády národního osvobození, tyto skupiny mají dostatečnou kontrolu a vedení, které je schopno jednat jménem všech jejich členů. A důkazem toho je, že když FARC prohlásili jednostranné příměří, tak ho dodržovali a dodržovali ho na všech frontách. To je důkazem toho, že prostě mají toto vedení, tuto strukturu a kontrolu. Pan Kouso se ptal na špionáž. Já vám odpovím jinou otázkou. Jak to děláte tady v Evropě, abyste kontrolovali hackery? Pokud máte řešení, tak mi ho prosím řekněte, protože já jsem ho zatím ještě nenašel. Dnes se dopoledne jsem viděl, že ve Financial Times byl článek, kde se psalo, že tady v Evropě je útok hackerů, kteří sídlí v Silicon Valley. Uznával to sám šéf tajných služeb v Británii. E, já jsem tím také trpěl, já sám jsem se stal obětí. Pronikli mi do mého osobního počítače a zveřejnili mé soukromé e-maily. Naštěstí jsem se za ně nemusel stydět. Takže vidíte, je to velmi dobrá otázka, ale nemám, nemám zatím řešení. Pak ještě pan Urtason. Dohodě o volném obchodu. Možná je zde takový strukturální rozdíl ve způsobu myšlení. Já věřím ve volný obchod, možná vy ve volný obchod nevěříte. Podle mě je to faktor růstu a rozvoje. Vy jste, mě ptal, vy jste se mě ptal na kávu. Ne, není to kvůli dohodě o volném obchodu, že káva je v takové situaci, jako je dnes. Naopak, eh, jsou na tom velmi dobře, mají obrovskou úrodu, vyváží veškeré své produkty do Evropy. Naštěstí tady se káva konzumuje. V Brazílii bylo sucho, takže tam se produkce snížila, naopak my jsme investovali do produkce a právě to podporuje obchod. Důležité je zachovat přístup k trhům, zachovat otevřený přístup na trhy. Já věřím ve volný obchod, věřím, že historie nás naučila, že země, které mají volný obchod, rostou rychleji než země, které se chrání. A v Latinské Americe to vidíme velmi jasně. My z Tichomořské aliance jsme přátelé volného obchodu, chceme snižovat překážky pro obchod a rosteme mnohem rychleji než země, které uzavírají své ekonomiky. A růst je základní podmínka pro blahobyt společnosti, protože bez většího růstu nejsou zdroje, které bychom mohli investovat do sociální oblasti. A tak se na toto téma díváme my. Pane předsedo, myslím, že jsem zmínil všechny tyto velmi velkorysé otázky, které jsem dostal od poslanců. Srdečně děkuji celé řadě kolegů, kteří se přihlásili o slovo, především um, řadu španělských kolegů, kteří se mm, nedostali ke slovu, ale bohužel jsme už přetáhli o půl hodiny a budeme muset skončit. Děkuji za tuto zajímavou diskusi, bude jistě možnost v ní pokračovat. Děkuji paní ministrině, že také si našla čas přijít mezi nás. A ještě moment, prosím, zůstejte, zůstaňte sedět. Že tedy možná při nejbližší příležitosti povedete, budeme pokračovat v diskusích, abychom je mohli prohloubit a doufáme, že mírový proces bude pokračovat a vydrží. V tom máte naši podporu, přejeme hodně úspěchů.